parlamentu k situaci v Tunisku. Hned po mé vystoupení vystoupí rovněž zástupce Evropské komise a předsedové politických frakcí. Dámy a pánové, prosím, abyste neopouštěli hemisykl, tak ještě alespoň dvě minuty, milí kolegové, kolegyně. Prosím vás, abyste neopouštěli. Pane Šulci, prosím, abyste neopouštěli naši, náš zasedací sál, tak alespoň na dvě minuty ještě. Šanovné koleżanki i koledzy, z wielkim... Milí kolegové, milé kolegyně, dámy a pánové, s velikými obávami, ale zároveň i naději sledujeme nedávný vývoj situace v Tunisku. Mírové demonstrace byly zorganizovány v této zemi, ovšem došlo k násilí, což je velice smutné, protože orgány, místní orgány se obrátily proti obyvatelům. My si chceme připomenout oběti těchto střetů a chceme vyjádřit naši soustrast, hlubokou soustrast obě- s rodinami obětí, především mladých obětí, jakými byl Mohamed Bouazizi. To skutečně byla tragická událost, která poznamenala zásadním způsobem rozvoj demokratického hnutí v Tunisku. Rád bych požádal o minutu ticha mm, s těmito obětmi. Děkuji a poprosím vás, abyste povstali. Dámy a pánové, tato jasminová revoluce probíhá. Jde o historickou příležitost a já bych rád eh, vzdal hold odhodlání a odvaze tuniského lidu, který zahájil toto hnutí. Jde o začátek nesmírně dlouhého procesu a my samozřejmě na naší evropské straně podporujeme tuniský lid ve všech možných ohledech. Chceme, aby tento lid uspěl v tomto hnutí, chceme, aby byli šťastní. U nás v Evropě nám leží na srdci sociální spravedlnost, svoboda projevu, skutečný pluralismus, politický pluralismus, možnost ovlivňovat politickou budoucnost našich zemí a právě proto nemůžeme stát se založenýma rukama. Samozřejmě, že nám to leží na srdci, chceme, aby tyto změny pokračovaly. Ovšem, velice klidným, mírovým způsobem, aby došlo k mírovému, k mm, mírové změně tohoto režimu na vládní, na mm, demokratický stát. Chceme, aby došlo k propuštění uvězněných demonstrátů, chceme, aby došlo k nezávislému vyšetření korupce i využívání e, násilí v průběhu těchto demonstrací. Chceme, aby došlo k svobodným parlamentním a prezidentským volbám, nad kterými budou dohlížet místní a mezinárodní pozorovatele. V neposlední řadě bychom chtěli, aby došlo k kvalitní zprávě a řízení věcí veřejných, eh, vládu, jednoty, která by zastupovala zájmy všech Tunisanů. Jsou to naši partneři, jsou to naši sousedé a toto naše partnerství musí fungovat pro oba partnery, to znamená pro lid Tuniska i pro naše obyvatelstva. Právě proto bychom v tomto boji za změny měli podporovat tuniský lid, měli bychom se snažit o to, aby v tomto boji byli úspěšní. Dámy a pánové, volám a prosím vás o podporu, o vyjádření podpory tuniskému lidu. Děkuji vám. Proszę Państwa, w ramach krótkiej debaty. Děkuji vám, dámy a pánové, a nyní proběhne krátká rozprava. Nejprve vystoupí zástupce Evropské komise, pan File. Prosím, máte slovo. President. Pane předsedo, děkuji mnohokrát. Pane předsedo, vážení poslanci, nedávné lidové povstání v Tunisku je skutečně nevýdané eh, v moderní historii této země. 17. prosince absolvent vysoké školy se zapálil a to ze zoufalství. Poté, co policie vzala ovoce a zeleninu, které prodával, aby se uživil. Ani ne, o měsíc později propukly masové protesty, které vedly k tomu, že prezident Ben Ali opustil zemi. Evropská unie odsoudila násilí a represe během posledních dnů daného režimu. Když teď hovořím, tak stále situace je velice nebezpečná. Neustále se hovoří o bojích, o drancování. Tunisko je ve velice citlivé fázi svého vývoje. I když slyšíme, že se začíná vytvářet nová vláda jednoty. Navzdory nejisté situaci, tuniský lid má zcela jasný hlas. Tunisko chce být stabilní demokracií a chce plně respektovat základní lidská práva a svobody. Chce svobodné, inkluzivní, spravedlivé volby. Chtějí začít psát novou stránku svých dějin a my je v tomto úsilí chceme podpořit. Respektování ústavy a kroky, které jsou nyní činěny, mají vytvořit novou solidární vládu a ubírají se správným směrem. Pochopitelně je to pouze začátek. Evropská unie vždy připomínala Tunisku, eh, že má své mezinárodní povinnosti v oblasti dodržování lidských práv a svobod. A od počátku svého mandátu po svém slyšení jsem mnohokrát zopakoval, že povýšený statut znamená také jasné závazky, a to ve všech oblastech našich vztahů. To se týče také základních svobod a lidských práv. Zdůraznil jsem na všech setkáních se zástupci tuniské vlády jménem Evropské komise, že musí naplňovat své závazky v oblasti naplňování demokracie a dodržování lidských práv proběhla celá řada vědávání, která se týká akčního plánu a já jsem neustále zdůrazňoval, že jakékoliv využití nového článku 61b trestního řádu bude považováno za článek, který je výrazem našich společných hodnot. Nicméně, pokud tady existují stále skeptici, na obou stranách, že tyto hodnoty byly pouze teoreticky sdíleny, tak by měly opět a opět naslouchat ulicím tuniských měst během posledních týdnů a měsíců. To byla jasná žádost o demokracii, o ekonomickou spravedlnost. A baronka Ešnová i já jsme dnes spolu prohlásili, že Evropská unie je připravená podpořit eh, inkluzivní volební proces, který musí také nabídnout jasné garance, záruky. Eh, chceme, aby vláda byla co možná nejdříve vytvořena. Jakmile se vytvoří vláda společné jednoty, tak také začne pracovat. Chceme okamžitě nabídnout pomoc, chceme připravit tento volební proces a zároveň chceme poskytnout dlouhodobou podporu eh, tomuto státu, kde se bude vytvářet demokracie. Máme k dispozici balíček, jakmile se bude situace stabilizovat, tedy včetně ekonomického rozvoje, také budeme řešit sociální problémy, kterým čelí především mládež v Tunisku a také budeme prosazovat zákonnost a soudnictví chceme postupovat jednak s Evropským parlamentem i s ostatními členskými státy v tomto procesu. Pane předsedo, vážení poslanci, Evropská politika sousedství je založena na zásadní hodnotě, která je sdílena v Evropské unii a je sdílena také s jejími partnery. Je to otázka demokracie, lidských práv a otevřené volné ekonomiky. Chceme vytvořit společný prostor demokracie, stability a prosperity. Evropská komise vždy zdůrazňovala, že tyto hodnoty jsou zcela zásadní. Jsou to důležité hodnoty naší politiky sousedství, jak pro naše jižní, tak pro naše východní partnery. Díky silné střední třídě, díky vysokému vzdělání, také blízkost Evropě, umírněný politický postup, takto je Tunisko připraveno na demokracii, která je požadována ze strany eh, tuniského lidu s, veškerý, s veškerou svojí vervou a nadšení. Evropská unie má také velice silný zájem o demokratický, stabilní rozvoj, rozvoj plný prosperity chceme vytvářet dlouhodobé vztahy s Tuniskem, máme velice silné vztahy mezi našimi obyvateli, ale také dobré vztahy mezi našimi podniky. Vysoká představitelka místo eh, předsedkyně Evropské komise i já chceme posílit naše bilaterální vztahy, které budou založeny na nových závazcích, eh, na vládě, správě, respektování zákona, respektování základních eh, lidských práv a svobod a také spoleháme, že proběhnou ekonomické a sociální reformy. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom pomohli lidu v Tunisku, aby mohli naplnit své aspirace, aby se mohli stát realitou. Děkuji. Ne. Děkujeme, vážený pane komisaři Fíle. A nyní poprosíme za EPP Jose Ignacio a Salafranca Sanchez Nerera. Po událostech, které se odehrály v Tunisku, bychom měli uvažovat o naší vlastní zodpovědnosti. Za prvé, měli bychom si položit otázku, zda podpora statusu quo v daných zemích skutečně přispívá ke stabilitě v našem nejbližším okolí. A za druhé, pane předsedo, bychom měli přemýšlet také o následující otázce jak se Bin Ali vůbec dostal na mezinárodní scénu, z níž nyní zmizel. Je to dostatečná podmínka pro to, aby tam vznikl demokratický systém. Já musím na obě od otázky odpovědět, ne, nepostačuje to. Pane komisaři File, musíme přemýšlet o tom, proč eh, politika sousedství v souvislosti s barcelonským procesem nepřinesla ty efekty, které jsme očekávali a jak můžeme náš kurz napravit. V mnoha případech je tomu tak, že když vznikne mocenské vákum, tak eh, ty nejradikálnější extremistické prvky převezmou daný proces a sami se potom dostanou k moci. Eh, musíme samozřejmě hájit svobodu a domnívám se, že nestačí zde mít umírněný přístup. Domnívám se, že Evropská unie musí učinit vše proto, aby nedošlo k dalším novým excesům. Také beru na vědomí to, co řekl pan komisař o Tunisku, nicméně se domnívám, že to nestačí musíme sestavit volební pozorovací misi Evropské unie. Nejde zde pouze o morální závazky, ale také o náš základní prastarý zájem. Nemá smysl, když my cestujeme první e, třídou, pokud ve druhé třídě sedí někdo s bombou v kufru. Děkuji vám, vážený pane kolego, a nyní za stranu SAD Pierre Panceri. Máte slovo, pane kolego. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji za slovo. Rád bych řekla, že samozřejmě sdílíme obavy nad tím, co se v současné době děje v Tunisku a chtěli bychom vyjádřit upřímnou soustrast rodinám, které přišly o své členy v posledních několika dnech situace po útěku prezidenta Benaliho by měla vést k sociálním a hospodářským reformám, které očekáváme, což by mělo samozřejmě být něco, co nám všem leží na srdci a mělo by to rovněž vytvořit určitou demokra- určitý demokratický prostor. V této zemi potřebujeme občanskou společnost a skutečně demokratický pluralitní politický systém. Samozřejmě, že každá země má svobodnou volbu ohledně své budoucnosti. Nám samozřejmě ale tyto změny leží na srdci. Chceme, aby to byly skutečné změny, aby to byly účinné změny. Chceme, aby to byly změny hluboké a ne pouze nějaké kosmetické. Zároveň je zde otázka toho, jaká by měla být role Evropy v tomto ohledu. Barcelonský proces, který byl zahájen v 90. letech, měl znamenat politickou, ekonomickou i vojenskou spolupráci s těmito zeměmi. Ovšem ani dva z těch nejdůležitějších bodů, které jsme si stanovili jako cíle, nefungovaly. Regionální infrastrukturní problémy byly seškrtány, protože finance na tyto účely nebyly z Evropy nikdy k dispozici. Myšlenka z zóny volného obchodu nefungovala a pokud je o politickou záležitost, tam došlo rovněž k obrovskému selhání, jak už na to komise i poukázala. Iniciativa z roku 2008 je v podstatě opravdu něčím pouze na papíře, bez jakéhokoliv obsahu. Mnoho evropských zemí dokonce nemělo nikdy veliký zájem o skutečnou spolupráci s těmito zeměmi nezáleží jim na tom, zda budou mít vztahy s tímto pofidérním systémem, za velice pochybnými demokratickými zásadami, kde lidé žijí v chudobě a neustále musí tuto zemi opouštět do exilu. Celková situace a krize v Tunisku vedla k těmto um, velikým procesům, k demonstracím, které svrhly vládu, eh, za politika, kterou vedeme vůči této zemi, v podstatě, neexi- v podstatě je neúčinná v této zemi, která rovněž by mohla být ohrožena islámským fundamentalismem. Měli bychom ustoupit od koloniálního přístupu k Severní Africe, měli bychom naopak přijít se skutečným barcelonským procesem, kde budeme vystupovat s větší důvěryhodností vůči těmto zemím. Proto chci, aby Evropská komise přepracovala politiku sousedství a partnerství. Pokud tomu tak nebude, tak si myslím, že opravdu ne, nemůžeme vůbec hovořit o statutu um, vylepšené nebo um, pokročilejším statutu pro Tunisko jak víme, tak samozřejmě vláda, místní vláda byla nesmírně skorumpovaná. Měli bychom spíše eh, projednat a analyzovat, analyzovat možnosti našeho partnerství s těmito středozemskými zeměmi v jejich zájmu a zároveň v zájmu našich evropských zemí, protože mnoho problémů, které zde vidíme, by mohly být vyřešeny na základě produktivního vztahu s Magrebem. Je to samozřejmě problematické, ovšem jediná cesta vpřed, to znamená podporovat demokratické reformy a dělat všechno pro to, abychom bojovali proti fundamentalismu a projevům terorismu. Mělo by nás těšit to, že na základě těchto dramatických voleb a situací, situace, kterou vidíme v Tunisku, bychom se měli poučit a vidět opravdu jasně naše roli a další cestu do budoucna, to znamená, kterou bychom měli hrát vůči této zemi. Děkujeme a nyní paní Martě Šarke za liberály a demokraty. No, ah, excuse me. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, milí kolegové, vážený pane komisaři. Ráda bych poblahopřála tuniskému lidu za jejich odvahu, za jejich odhodlání vystoupit za svobodu a demokracii a doufám, že nedojde k dalšímu zneužívání násilí a že dojde k svobodným volbám co nejdříve. Občané vystoupili proti represivnímu režimu, který využívá kulky a násilí. Pouze slabé vlády zneužívají takové možnosti a snaží se zneužívat využívat nadále uměle eh, uchopenou moc. Eh, tento režim neumožňuje demokratický život eh, svým občanům, zavírá univerzity, zavírá možnosti přístupu k svobodným informacím. Přístup k informacím. Pokud je o informace, opozice začala využívat internet, který je nesmírně důležitým nástrojem pro opozici na celém světě. Já jsem, se, já jsem zjistila o tomto hnutí v Tunisku prostřednictvím internetu. Četla jsem si všechny informace, které tam byly uveřejněny. V podstatě trvalo asi měsíc, než se eh, politický režim probral a začal reagovat. Minulý týden minister zahraničních věcí Francie nabídl pomoc um, Tunisku tím, že mu pomůže s policejními složkami, proto bych se chtěla zeptat, jaká je reakce komise na tento návrh a jak, kde je naše pomoc, kterou bychom spíše měli poskytnout tuniskému lidu. Konfrontace mezi tuniskou vládou a lidem proběhla na ulicích a zároveň na internetu. Tuniská vláda je známa tím, nebo byla známa tím, že to byla jedna z, nej, z vlád, které nejvíce filtrovaly software v, ne, v nedávných měsících, neustále mm, postihovali, pronásledovali lidi prostřednictvím těchto technologií. Represivní režimy využívají této technologie pro umlčení svobodného světa. Dneska oslavujeme den Martina Luthera Kinga, který řekl, jednoho dne um, se, se mlčení stane zradou. Pan, pane komisaře File, tento den nastal Spojené státy přišli o mm, svou důvěryhodnost v boji za svobodu na internetu. Evropa Evropu čeká veliký boj, eh, například budeme o tom hovořit, pokud jde o mediální zákon v Maďarsku. Ovšem vidíme, že mladí lidé volají po, po svobodě. Mm, díváme se směrem k Tunisku, k tomuto úžasnému příkladu a myslím si, že bychom měli na tomto poli vést, měli bychom bránit svobodu lidí, včetně svobody na internetu. Děkujeme. A nyní pan Daniel Konbendit za zelené. Eh, Milí kolegové, milé kolegyně, přál bych si, býval bych si přál, aby Evropský parlament opravdu byl na stejné úrovni jako tuniský lid, kterému se povedlo bojovat proti diktátorovi Benalimu. Ano, ten padl, ovšem ta struktura tam ještě pořád existuje, struktura diktatury v Tunisku. A v současnosti bychom si měli opravdu, bychom měli být velice opatrní, protože většina eh, našeho parlamentu i vlády evropské celé roky podporovaly tuto strukturu a tuniskou diktaturu. Dokonce i minulý týden většina politických frakcí odmítla rozpravu o Tunisku a odmítla uh, odsouzení Bena Aliho. To, co udělal ministr, ministr zahraničí Francie je pouze posledním příkladem Mm, určitého spolčení ze strany západní, západních zemí. A proč? Protože se bojíme, protože se bojíme islamizace. Ano, samozřejmě, že máme z toho strach právem. Ovšem, když vidíme, jak tito mladí lidé, jak tato mládež, jak Tunisané, kteří nemají nic společného s islamismem, kteří bojují za svobodu a pan Siri Buzis, který se upálil. To je Jan Palach, Tuniska, podobně jako Jan Palach, který se upálil a my jsme tenkrát všichni stáli za ním, za, ehm, všichni jsme podporovali eh, tento hrdinský čin a nyní nejsme schopni reagovat. Toto je pravda o našem parlamentu. Ovšem nyní bychom měli reagovat, měla by konečně konat komise, měli by říci pouze tu jednu věc, říci Tunisanům, demokratické volby v této zemi, v zemi, která vyšla z um, této diktatury, neproběhnou za dva měsíce, protože tam neexistuje, neexistuje, neexistuje žádná základna, pokud jde o svobodné rádio, pokud jde o média, pokud jde o demokracii, proto žádám, aby jsme využili finanční prostředky z dohod o partnerství a abychom využili právě tyto prostředky pro podporu svobody projevu v Tunisku a ne, abychom podporovali vládní orgány v Tunisku těmito finančními prostředky. Přechodná vláda není vládou národní jednoty. Proč? Protože většina těch, kteří bojovali nebo kteří jsou v exilu, ne, se nemohli ještě vrátit do Tuniska, nejsou uznáni oficiálně. To znamená, že opravdu je potřeba čas pro to, aby demokratické síly a ne ty síly, to znamená ne ty síly, které mm, uznává Ben Ali, ale aby se skutečně rozvinuly skutečné demokratické složky. Evropská unie by měla jasně říci, že to, co se děje v Tunisku, je klíčem, klíčem k pochopení naděje pro všechny arabské země, pro všechny arabské země. Demokracie a islám mohou fungovat, mohou jsou schopni soužití a pokud nejsme schopni podpořit demokracii v Tunisku, tak no, uvidíme, podobně jako v Jordánsku, Syrii, v Egyptě, uvidíme, jak mm, uvidíme, samozřejmě pokud budeme schopni podpořit tuto demokracii, tak uvidíme, že lidi v těchto zemích bude moci povstat. Odpovědnost je v našich rukách, protože když konečně nám v Tunisku jsou schopni ukázat to, že naděje po svobodě, po svobodném životě se právě podobně, jako jsme to viděli v roce 89 ve východní Evropě, se rodí. Se rodí v Tunisku, v Alžírsku, poté možná i v Egyptě a v Jordánsku. Ano, Toto je skutečná situace a proto je nemožné, abychom vyčkávali, abychom řekli, nevíme, opravdu nevíme, Nevěděli jsme ani v 89. co se stane v Polsku, nevěděli jsme, jak se bude vyvíjet situace v Rusku s Gorbačem. Pokud vždycky, když lid volá po svobodě, budeme potřebovat, aby nám poskytli nějakou jistotu mm, toho, že ten vývoj bude pokračovat způsobem, který čeká, tak prostě nebudeme nikdy podporovat svobodu, nebudeme schopni ji podpořit a právě proto žádám Evropskou komisi, aby konečně, aby konečně něco udělala, aby konkrétně prokázala, Tunisanům to, že reál politika je skutečnou politikou podpory demokracie, že už to není podpora eh, dikta, diktatuře a diktátorským strukturám. Děkuji. Thank you. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo Zelených, jménem skupiny EKR, pan Charles Tanok. Pane předsedo, spoura v Tunisku je bez pochyby Eh, vyjádřením frustrace lidí, ekonomické stagnace v zemi, korupce, eh, elitní vládní rodiny. To je v kontrastu s vysokou mírou chudoby a nezaměstnanosti. Bývalý prezident Ben Ali nenaplnil očekávání svého lidu, ale nesouhlasíme s některými hodnoceními, především zelených, že vláda byla represivním režimem v arabském světě. Tunisko bylo určitým způsobem příkladem umírněné sekulární společnosti, eh, byla tam zakázána poligamie, eh, šátky, eh, naopak podporovali turistiku a tak dále. Čili džihadisté chtěli podkopat tuto sekulární společnost. Noví vůdci Tuniska se musí eh, rozloučit eh, s takovouto minulostí, protože pochopitelně, když máte chaos, tak eh, vzniká nebezpečná situace, která je také nebezpečná pro evropskou zahraniční politiku. Tuniské vedení také musí pochopit, že velké nerovnosti, špatná zpráva vedou eh, k zesílenému radikalismu. Musí také slíbit velké reformy, protože Tunisko musí posílit své vztahy s Evropskou unii. Má politická skupina eh, chce potlačit eh, především bezpečnostní složky, také ti, kteří je byli zodpovědně za střelbu, kteří je destabilizují situaci v zemi. Chtěl bych eh, poblahopřát eh, profesionálnímu přístupu armády. Evropská unie musí dát nové tuniské vládě pomoc a také britští, evropští občané musí získat naše pomoc, protože se někteří nevrátili ze svých eh, dovolených. Děkuji, vážení kolego jménem eh, Spojené levice Marie Christine Vergeon. Pane předsedo, vážení kolegové, jsem hrdá a také velice emocionální, když hovoří jménem své politické skupiny. Je nás hodně, kteří je odsuzujeme tuniský režim. Vidíme, že musíme odsoudit tyto kritiky, především mučení eh, aktivistů za lidská práva. Byl to 26-letý 26 mladík a když se upádl, tak tuniský lid povstal. Ukázali, že se nebojí. Je to naděje svobody, která se zrodila. Evropská unie ví, že zemřelo více než 50 lidí a byla zneužita moc síly. Musíme vytvořit skutečné partnerství. S Tuniskem musíme pochopitelně odsoudit veškeré násilí. Ještě v sobotu tuniský režim potlačoval svůj národ, Evropský parlament byl ale tichý, nic neříkal v rámci delegace Magreb. Až v sobotu, pane předsedo, se se teprve vyjádřil k situaci a dnes většina Evropského parlamentu odmítá písemnou rezoluci. Evropský parlament musí odsuzovat takovéto režimy. Jsem z Francie a Francie také nese svoji odpovědnost Nebudu se vracet k tomu, co říkala naše ministrině zahraničních věcí, eh, kdy hovořila o bývalé kolonii, je to otázka minulosti, ale díky odvaze tuniského lidu během několika dnů se stal skutečný záro, zázrak. Tato vláda se zhroutila a ukázala svoji skutečnou tvář. Je to tedy odpovědnost Evropské unie, která je nesmírně vysoká. Musíme pomoci tuniskému lidu, který se dostává k demokracii. Evropská unie musí eh, prosazovat eh, volební postupy, aby to volby byly nezávislé, spravedlivé a musíme se zaměřit na násilí a veškerou korupci. Tuniský lid eh, nesmí být drancován. Co se týče rodiny Ben Aliho, musíme získat jejich majetek, musíme zmrazit jejich účty a Evropská unie musí dělat vše pro to, aby Tunisko nabilo své sebedůvěry dnes. Eh, je ještě složité hodnotit situaci, ale musíme být jasnými příkladem pro Magreb, protože podobné hnutí se může stát ve všech sousedních zemích, které musí prosazovat své skutečné zájmy, zájmy svého lidu. Lidé už se upálili například v Alžírsku, v Egyptě a také se hovoří o demokracii, o lidských právech. Je zapotřebí, abychom vytvořili nové vztahy mezi Evropskou unii a těmito státy. Musíme prosazovat demokratické závazky a také zákonnost. Pokud ne, Evropská unie by naopak mohla vést na prosté dezintegraci této oblasti. Gerald Button. Děkujeme, pan Gerald Button. Děkuji za slovo. Pane Busku, vy jste hovořil o svobodných volbách, o dobré um, reprezentativní eh, demokracii a chtěli jste, abyste podpořili lid Tuniska. Samozřejmě, že s tím demokraté souhlasí. Viděli jsme, jak, že tam byla nekompetentní skonopovaná vláda. Ovšem, myslím si, že bychom neměli zacházet příliš daleko. Jde o uh, Samozřejmě, že vidíme, že tam dochází k tomu, že když lidé nemají co jíst, tak samozřejmě, že dochází k revoltám. Můžeme bez nějaké paralely mezi tím, co se děje v Tunisku a v Evropské unii? Ptám se. Evropská unie poskytuje Evropská unie, představuje nekompetentní zprávu, představuje politickou třídu, která je, od, která je vzdálena našemu lidu. Vidíme zde velikou nezaměstnanost v našich zemích a to je přímý důsledek politik Evropské unie. Vidíme zde nepokoje v Řecku, protože došlo k ideologickým závazkům v, v rámci eurozóny. Španělsko, Portugalsko, Irsko pravděpodobně budou následovat tohoto příkladu Řecka, protože jejich ekonomiky budou nadále svázany pod Evropskou unii. Čili prosím, abyste si nemysleli, že toto nemůže nastat v Evropské unii, protože vlády se stávají nepřítelem vlastního lidu a lidé poté povstanou. Souhlasím s tím, eh, o čem jste se zmínil v úvodním slovu, pane předsedo. Ovšem, tyto principy a zásady by měly být aplikovány i v Evropské unii a nejenom v ostatních zemích světa. Děkuji. Děkujeme. Děkujeme kolegům a kolegyním za politické frakce, za jejich vystoupení, za jejich poznámky. Rád bych poděkoval i komisaři Fílemu za jeho vystoupení eh, v prohlášení za Evropskou komisi.